činnost eh, v oblasti ochrany našich občanů v, mm, do budoucnosti proti jakýmkoliv rizikům, zdravotním rizikům. Děkuji. Děkuji mnohokrát a tím uzavírám tento bod na pořadu jednání. O tomto návrhu usnesení budeme hlasovat zítra v poledne. Tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je snížení nerovnosti v oblasti zdraví. A dávám slovo paní zpravodajce, paní Estrela na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, na začátek svého projevu chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci. Rovněž děkuji navrhovatelce stanovisek za výbory FAM a INTA. Veškeré jejich příspěvky byly velice užitečné Nerovnost v oblasti zdraví jsou různé Liší se mezi zeměmi a regiony, souvisí s ekonomickými a sociálními podmínkami a mohou být zhoršeny z důvodu kulturních či z důvodu pohlaví. Znamená to tedy, že nerovnost ve zdraví se nepojí pouze s přístupem ke zdravotní péči, ale také s velice různými faktory, jak jsou, jako jsou například životní podmínky, profese, bydlení, příjmy a životní styl. Existují sice již jisté pokroky, ale i nadále v Evropské unii existují velké nerovnosti. Například podle Eurostatu v roce 2007 průměrná délka života se velice různila a bylo to ve výši 14,5 eh, roku u mužů a u žen to bylo ještě vyšší. Co se týká střední eh, délky života, týká se to chudoby a sociálních podmínek. Pokud ovšem existuje chudoba, tak samozřejmě zde máme další zranitelné faktory, například, eh, že někdo dítě nebo starý člověk, či má menšinový původ, to vše zvyšuje rizika. Nerovnosti můžou začít již v dětství, pak se to může pokračovat i v dospělém životě a přenáší se to z generace na generace. A proto je důležité, abychom se tomuto věno- tématu věnovali a řešili ho. Globální krize samozřejmě ještě zhoršila situaci, to je jasné. Měla závažný dopad na sektor zdraví v celé řadě členských zemích, a to jak na úrovni poptávky, tak na úrovni nabídky. Na úrovni nabídky vedla krize k redukci finančních prostředků, které se dávají do veřejného zdraví a zároveň vedla k tomu, že došlo zde k navýšené poptávce po zdravotních službách. Máme zde tedy velký problém, který vlastně bohužel prohloubil propast mezi bohatými a chudými. Proto je důležité učinit něco pro to, abychom se zbavili této nerovnosti. Potřebujeme ambiciozní opatření. Pokud se nepoučíme z krize, pokud eh, se nebudeme snažit něco opravdu změnit, tak přispějeme k tomu, aby se nerovnosti ještě prohloubily. A musíme si uvědomit, že společnost, ve které existují nerovnosti, je nestabilní společnost. Některé členské státy přistoupily k opatření, které se snaží zmírnit dopad krize na zdraví, například investovali do infrastruktur, optimalizovali, optimalizovali financování a snažili se změnit systém a zlepšit systém zdravotní péče. Je jasné, že Zmírnění nerovnosti v oblasti zdraví musí být prioritou na veškeré úrovni naší politické akce chtěla bych upozornit na některé návrhy, které mám ve své zprávě, zejména na ty, které mají za cíl dát větší důležitost potřebám osob, které jsou chudé, rovněž znevýhodněním migrantům a zejména nelegálním migrantům a rovněž lidem pocházející z etnických menšin, starým obyvatel, chudým obyvatelem a lidem s postižením. Je třeba se snažit eh, zabránit eh, negativnímu trendu pomocí odpovídajících opatření. Je rovněž třeba se zajistit na děti a na těhotné ženy a myslím si, že je důležité, aby fond koheze a regionální a strukturální fondy se rovněž zapojili do těchto opatření a podpořili opatření která povedou k zmírnění nerovnosti v oblasti zdravých, abychom měli spravedlnější budoucnost. Děkuji. Děkuji paní Estrele a máme zde deset řečníků, kteří se hlásí o slovo. Je to tedy podobné jako při naší poslední rozpravě.

na venkově, ve vzdálených eh, oblastech musí pacienti cestovat, eh, aby měli možnost získat specializované zdravotní služby. To znamená, že existují velké nerovnosti nejen v rámci členských států, ale i mezi členskými státy. Co se týče národních zdravotních programů, tak ta jsou ohrožena. Také dochází ke snižování dotací, to znamená, že někteří pacienti nemohou pokračovat ve své léčbě. Co se týče zdravotních systémů, dochází k migraci zdravotních pracovníků, aby mohli náležitě provádět svoji práci. Brigáda, senhor prezident. Děkuji, pane předsedo. Aktuální situace eh, s úspornými politikami, které jsou zejména antisociálními politikami, politikami protože to vede k velkým čtvrtům, zejména ve zdraví, vše toto přispívá k tomu, že se prohlubují nerovnosti ve zdraví. Pokud se zhoršuje přístup k službám zdravotnickým, pokud se zvedají ceny dokonce i pro chronické choroby, pokud se snaží stát šetřit například na dovoz pacientů do nemocnice a ke zdravotní službám v oblastech, kde neexistuje dobrá dostupnost, tak toto vše má velice negativní dopady. Například v Portugalsku, že lidé s nízkými příjmy mají čím dál tím horší přístup k zdravotním službám. A proto, vážení poslanci, pane komisařko, nestačí slova. Je potřeba Pan předseda přerušuje paní Figueiredo a nyní má slovo paní Záborská. Promiňte, paní Sinclair, omlouvá se pan předseda. Eh, eh. Děkuji, pane předsedo. Zdravotnictví by mělo být eh, hlavní věc každého členského státu, ale pochopitelně bavíme se o Evropské unii. Ale Evropská unie tedy nejde příkladem. Celá řada z vás se viděla London Times ze včerejška, kde se hovoří o zdravotních příspěvcích pro eh, členy parlamentu. Dochází k stále větším nerovnostem v oblasti zdravotnictví. V Evropské unii euro poslanec se v loňském roce zvýšil o 36 přidavky na zdravotnictví, aby mohli jezdit například do lázní a tak podobně. Ale když se bavíme o nerovnosti, tak je to jasná statistika. Ve Velké Británii eh, dostávají ženy eh, jednu léčbu, ale v případě eh, například poslanky, tak mají možnost tuto léčbu obdržet pětkrát. A nyní má slovo paní Záborská. Pane předsedo, paní komisařko, každý člověk je jedinečný, má jiné schopnosti, jiné priority, jiný způsob života. Z této přirozené nerovnosti se rodí motivace k tomu mít celé. Tato motivace je, hybnou, motivace je hybnou sílou ekonomiky. Snaha odstraňovat nerovnosti v oblasti zdravotní péče však souvisí více s lidskostí než s ekonomikou, protože v chorobě a v utrpení jsou si lidé rovní, s utrpením se neobchoduje, proto lékaři skládají Hippokratovu přísahu a neskládají ji například podnikatele. Vyrovnání nerovností v oblasti zdraví vyplývá z hodnoty lidského života. Ovšem absolutní právo na pochtrat, které obhajuje i to, to eh, předložená zpráva, spochybnuje tuto hodnotu. Povinné financování potratů z veřejných zdrojů odjímá zdravotní péči její morální imperativ a degraduje ji na luxus, který si nedokážeme odepřít. Děkuji, děkuji a nyní má slovo pan Pirilo. Grazie, presidente. Honore... Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vidíme, že v Evropské unii ještě neustále převládá mnoho nerovnosti. Jednak je to z důvodu přístupu k, k jednotlivým službám, dále je to nedostatek integrovaného přístupu v oblasti zdravotních služeb, Eh, toto jsou problémy, které bychom mohli řešit. Je to záležitost diskriminační a nespravedlivá. Většinou dochází k diskriminaci těch nejchudších. Proto je podle mého názoru zásadní, abychom odstranili tyto nerovnosti v oblasti zdravotní péče v Evropské unii. Měla by to být jedna z našich priorit, mělo by dojít k určitému mainstreamingu těchto politik, do těchto služeb, do všech politik, tak aby přístup k těmto službám byl rovný pro všechny. Rovněž se budeme zabývat směrnictví o uznávání kvalifikací a to si myslím, že by mohla být úžasná příležitost zaměřit naši pozornost tímto směrem. Děkuji. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Kelly. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Je zde mnoho aspektů, o kterých bych chtěl pohovořit. Nejlepší způsob, jak odstranit nerovnosti v oblasti mm, zdravotnictví, je mít zdravější občany a mnoho kolegů, já, podob, já jsem se k tomu připojil, jsme předložili deklaraci v Evropském parlamentu, jakým způsobem bychom do roku 2020 chtěli mít 100 milionů mm, zdravějších lidí v Evropské unii a proto voláme potom, aby komise na to reagovala. Další aspekt, například, jak víte, mm, došlo k vytvoření nové vlády a jejich hlavním aspektem, kterému se chtějí věnovat, je univerzální nebo všeobecné pojištění, zdravotní pojištění, tak aby pacienti měli možnost přístupu k, k této péči bez ohledu na společenský statut a já doufám, že to bude úspěšné. Je to založeno na holandské modelu, aby se nás to potěšilo. Děkujeme. Děkujeme mnohokrát, pane Kelly, a nyní má slovo paní Karenbach. Paní komisařko, pane předsedo dnešní téma je snížení nerovnosti v oblasti zdraví. To je velice ambiciózní téma. V současné situaci mám spíše strach, že na evropské úrovni přispíváme k tomu, že se tyto nerovnosti v dalších desetiletích ještě zhorší. Nejedná se pouze o konkrétní snižování kvality zdravotnické péče, Jde také o to, že odstraňujeme sociální standardy, odstraňujeme přístup ke vzdělávání. Dobře víme, že tam, kde úroveň vzdělání je nižší, kde jsou sociální problémy, že tam je větší chudoba a víme, že chudoba vede k tomu, že jsou lidé nemocní a proto apeluji na komisi, abychom si uvědomili i v rámci konzolidace národních a evropských rozpočtů, že investice, které nyní nepůjdou do zdravotnictví a vzdělávání, že to jsou náklady na nemocné budoucnosti. Děkuji a nyní má slovo paní Antonesku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nerovnost v oblasti zdraví je velkou výzvou, co se týče našeho závazku zajistit solidaritu a rovné příležitosti v rámci Evropské unie. To znamená, zdraví by mělo být součástí všech evropských politik. Členské státy by měly zdravotní principy zavést do všech svých politik, do svých akčních plánů, aby snížili nerovnost a vytvořili vysoké standardy ochrany. Podporuji rozvoj indikátorů, které budou sledovat vývoj v oblasti nerovnosti a indikátory, které by umožnily členským státům hodnotit vývoj v dané oblasti, aby se mohly zlepšit zdravotní systémy. Také součást našich snah by mělo být vyřešení nerovnosti v oblasti zdravotnictví. Měli bychom vytvořit strategický plánovací mechanismus, abychom takto zajistili nabírání zdravotních pracovníků. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Luhan organizația mondială a sănătății estimează că fumatul, alkoholul WHO odhaduje, že kouření, konzumace alkoholu budou odpovědny asi za 70 předčasných úmrtí do roku 2020. Vidíme systematický vztah mezi úrovní zdraví veřejnosti a sociálními podmínkami to poukazuje na to, že nemáme rovný přístup k základním službám nerovnosti a nespravedlivost této oblasti nejsou výsledkem volby jednotlivce, je to nespravedlivý přístup, kterému bychom se mohli vyhnout rozpočtový rámec až do roku 2013 stanoví zdrav, zdraví veřejnosti za jednu z hlavních priorit. Ovšem, když hovoříme o strategii Evropské unie pro rok 2020, měli bychom zde mít k dispozici konkrétní indikátory, které by měly vzít v potaz i diskriminaci s ohledem na věk občanů. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní ukončíme rozpravu k tomuto bodu vystoupením paní komisařky. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji. Komise je vděčná Evropskému parlamentu za podporu našich kroků, abychom přemostili rozdíly v oblasti zdravotnictví a že nás podporuje v této důležité oblasti. Chtěla bych především poděkovat paní zpravodajce, paní Estrela, eh, že se zasazuje o tyto kroky. Nerovnosti v oblasti zdraví v rámci jednotlivých regionů, zemí, mezi bohatými, chudými oblastmi, mezi jednotlivými menšinami mají eh, neblahý dopad v každém členském státě a v některých eh, státech se tato situace dokonce rozšiřuje. Budu naprosto otevřená a upřímná. Začínáme teprve nyní vidět eh, plný dopad ekonomické krize jaký má dopad na zdraví lidí a na zdravotnické služby. Nyní vidíme dopady nezaměstnanosti, zvýšených schodků, takže vzniká riziko, že tyto nerovnosti se budou dále prohlubovat. Snižování těchto nerovností je velice důležité nejen pro evropské občany, jejich zdraví, ale také pro ekonomické oživení v Evropské unii. Je to velká výzva a Zpráva Evropského parlamentu zdůrazňuje na jednotlivé kroky, které musí být uplatněny příčně politikami Evropské unie a jsou důležité také pro kroky jednotlivých eh, vlád. Zdůrazňujete důležitost přístupu k preventivní péči, k efektivním zdravotním službám. Dále zdůrazňujete potřebu věnovat pozornost zranitelným skupinám a také nutnost využívání moderní medicíny, nových technologií, které budou snižovat tyto rozdíly. Komise plně sdílí vaše obavy. Také zdůrazňujete nerovnosti z hlediska pohlaví. To je velice důležitý prvek, který vede k sociálním nerovnostem v oblasti zdraví. S tím naprosto souhlasím. Komise tedy bude prosazovat svůj akční program, abychom snižovali tyto nerovnosti v oblasti zdraví, abychom prosazovali eh, solidaritu v oblasti zdravotnictví. Budeme naplňovat eh, příčné politiky eh, prostřednictvím jednotlivých zainteresovaných stran. Prostřednictvím takovýchto partnerství členské státy budou provádět společné kroky, které budou zlepšovat zdravotnictví, které budou také lépe financovat zdravotnické programy. Tímto budeme snižovat rovnosti, budeme dělat studie dopadu, eh, zaměňujeme se na jednotlivé iniciativy v rámci zainteresovaných stran a kontaktních sítí. Budeme pracovat v oblasti veřejného zdraví, například budeme eh, sledovat výživu, boj proti tabakismu a podobně. Naše strategie také má určité závazky v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, v oblasti regionálních politik, eh, vědy a výzkumu. Je jasné, že tyto kroky nenaplníme přes noc. Bude to trvat eh, celá léta, než dospějeme k úspěchu. Ale opět musíme snížit tyto rozdíly, aby všichni Evropané měli možnost eh, žít v dobrém zdraví. Děkuji, pane komisařko. Tím končím rozpravu k tomuto bodu. Budeme hlasovat o návrhu této zprávy zítra v poledne. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na